EPP a stínoví zpravodajové. Nicméně nebylo zapotřebí žádné rozsáhlé diskuse, spíše to byla technická věc, kterou jsme řešili a rád zodpovím veškeré otázky. Hlásí se někdo o slovo? Pan van de Kamp. Děkuji zpravodaji za toto jasné stanovisko. Nejsou zde žádné pochybnosti. Myslím, že nebylo od věci položit otázku komisi, jaký je stav, pokud jde o přistoupení Lichtensteinska eh, k šengenskému prostoru. Uvádí se zde, že byl podepsán protokol a zatím nebyl ratifikován. Takže jaký je zde harmonogram, pokud jde o přístup Lichtensteinska? A druhá otázka, Zazněla tady zmínka o omezených hlasovacích právech, pokud jde o zástupce eh, Švýcarska a Lichtensteinska. Bylo by dobré vědět, proč jsou tato hlasovací práva omezena. Obě otázky se týkají komise. Ano, pokud by zástupce komise mohl odpovědět. Paní Mausamor nebo paní Barakovská? Pan, paní Barakovská, doufám, že jsem to vyslovil správně. Jsem pořád tady, tak na to odpovím. První otázka. Mám tu přítele předsednictví před sebou. První věc, tedy přistoupení Lichtensteinska, by měla být eh, brzy předložena koreperu. Takže předpokládám, že předsednictví to může potvrdit v druhé věci, omlouvám se, paní předsedkyně, ale konzultoval jsem s kolegyní a úplně jsem neslyšel druhou otázku. Mohu poprosit o zopakování druhé otázky? Můžete to zopakovat, prosím? Ano, paní předsedkyně. V návrhu stanoviska našeho navrhovatele je uvedeno, že hlasovací práva zástupce Švýcarské konfederace a Lichtensteinského knížectví budou omezena. Budou to omezena hlasovací práva a moje otázka je, proč a co to znamená. Je to proto, že nemají mezinárodní vody, nebo jaký je význam? Ano, Odpověď je jednoduchá, protože Frontex je komunitární agentura a my to určitě litujeme, ale obě země jsou pouze přidruženými státy, nejsou to členské státy Evropské unie, takže by bylo institucionálně nemožné jim poskytnout plné hlasovací právo. Hlasovací právo třetích zástupců třetích států. Děkuji za toto vysvětlení. Takže je to další motivace pro to, aby se ucházeli o členství. Pane Klási, chcete promluvit? Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, co bylo řečeno. Takže bod 15 je vyčerpán a dostáváme se k dalšímu bodu. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pakistanem o zpětném přebírání osob. Druhá výměna názoru na toto téma v září 2008 byl předán mandát. V září 2000 rada poskytla mandát komisi, aby vyjednávala o této dohodě s Pakistánem. Jednání skončilo v 2007. Dohoda byla parafována v září 2008 a v březnu 2009 komise předala radě a parlamentu svůj návrh rozhodnutí rady uzavřít tuto dohodu. Díky Lisabonské smlouvě parlament musí dát svůj souhlas s uzavřením této dohody. A ve skutečnosti, než dám slovo zpravodaj panu Šogorovi, tak se vrátím ještě ke zprávě pana Kláse. Termín pro pozměňovací návrhy je stanovena 11. 5. v pravé poledne a připomínám, že se nevyjadřujete k dohodě samotné, ale k návrhu legislativního usnesení. Hlasovat se bude ve výboru Libe o zprávě Klas 31. května a 1. června. Tolik pokud je o harmonogram. Nyní dám slovo zpravodaji panu Šogorovi. Több kérdés merült fel ennek a jelentésnek a kapcsán, melyre, mint ahogy mindannyian meg... Děkuji pěkně. Všichni z nás eh, máme kopii této zprávy. A odpovědi týkající se dohody mezi Pakistánem a EU o readmisi um, obsahují také otázky související s dodržováním lidských práv. Dostali jsme eh, několik odpovědí z rady a na základě těchto odpovědí mohu potvrdit, že přestože právní výbor nevyslovil jasné stanovisko, máme jasný důvod k tomu, abychom to odmítli. Především proto, že po devíti letech není pravděpodobné, že dojde k nějakému rychlejšímu pokroku v Pákistánu. A rád bych dodal ještě jednu věc. Možná víte, že Pákistán nepodepsal ženevskou úmluvu, ale učinil určitý pokrok. Došlo totiž k vyjednávání mezi pakistánskými úřady a byl uveden do funkce nový ministr pro lidská práva. Abyste si udělali porovnání, země, které jsou účastníky úmluvy, která byla podepsána v roku 68, podobně jako Turecko, tak myslím, že i když došlo k tomu podpisu, tak se dohodneme na tom, že v Turecku je řada problémů týkajících se dodržování lidských práv. Takže nevidím žádnou překážku, abychom se na tomto eh, abychom na tomto tématu dále pokračovali. Řada kolegů vyslala určitý signál, ale já nevím, proč bychom to měli odmítat. Určitě se nám nepodaří tu situaci vyřešit řeži situaci tisícovek eh, uprchlíků, pokud bychom odmítli, takže 24. února bylo vydáno mé stanovisko a, oput, eh, stanovisko a myslím si, že bychom o něm měli hlasovat. Děkuji. Děkuji, pane Sogorde. Hlásí se někdo o slovo? Paní Gion a paní Ford. První paní Gion. Ano, děkuji. Takže v podstatě jedná se zde o tu readmisní dohodu, o které se jedná už téměř 9 let a ke které se připojí asi 9 dalších, které podepsala Evropská unie, tedy a je to logické v, té mezi, v tom meziobdobí a zejména se hovořilo o té desítce již existujících dohod. Já nebudu hovořit o obsahu, protože o tom jsme již měli příležitost mluvit, ale také jsme diskutovali o určitých tématech s komisí v únoru letošního roku. Tam byl, byli zástupce výboru Libe, kteří byli pozváni na tu diskusi. Ten návrh dohody obsahuje tedy některé otazníky, které nebyly vyřešeny ani po těch jednáních s komisí, zejména pokud se týká o evropském pasu nebo propustce. To se mi zdá, že to je dokument, který by měl být použít. Mělo by to být řízeno mezinárodními to možný, dohodami to možná není případ Pakistánu, ale o tom by se mělo ještě hovořit. V této fázi jsem tedy velmi skeptická k, tomuto, k této věci a v současné době bych se domnívala, že není přijatelná ta dohoda. Z těch důvodů, o kterých se z části zmínil před chvílí zpravodaj, a které je zde otázka mezinárodní úmluvy, jejíž dodržování se mi nezdá dostatečně zaručeno. Hovořím samozřejmě o ženevské úmluvě. Je to také Ministerstvo pro lidská práva, vyložen, které bylo založeno v Pakistánu, ale nezdá se mi, že to je definitivní eh, nějaká podmínka, která by měla vést podpisu té úmluvy. A druhý argument která nám leží na srdci s naší frakcí, to je hodnocení efektivnosti takové dohody. Proto to je to, co, čím jsem před chvílí začala. V současné fázi si tedy můžeme klást otázky o té dohodě a o těch postupech. Víme, že hodnocení by mělo být k dispozici na podzim a pravděpodobně potom budeme vidět poněkud jasněji, to, jak se ta země chová vůči těm readmisním dohodám. Takže toto jsou ty nevyjasněné otázky a chtěla jsem vyjádřit skepti- skepticismus tedy pokud jde o podpis této dohody a potom samozřejmě ještě dostaneme podrobnější informace. Děkuji, paní Flotr. Ano, já si dovolím také mluvit jménem paní Nielsen, která je zpravodajkou za AFET k tomuto návrhu a která tedy doporučí kolegům ve výboru pro zahraniční věci, aby zamítli ten návrh z určitých důvodů, o kterých eh, jste v podstatě již bylo hovořeno. A ostatně ta schůze, kterou výbor Libe uspořádal s těmi vyjednávači o těch readmisních dohodách, tak ta schůze ne, nepodařilo se tam vyřešit ty otázky. Je tam samozřejmě situace lidských práv v Pakistánu a v Afghánistánu. První věta té dohody, to je uzavření readmisní dohody s Pakistánem tam je potom akční plán, který zahrnuje spoustu dalších opatření, takže je zde ta otázka návratu afgánských občanů. Tam je také určitá nejistota týkající se oblasti působnosti té dohody, protože když se tam vrátí občan z třetí země do Pakistánu, tak ti lidé, kteří potom přímo se dostanou, aby mohli přímo proniknout na území Evropské unie. Zdá se mi, že to má vazbu s Tureckem, protože to souvisí také s jednáním o readmisní dohodě o Turecku které akceptuje jednání s Evropskou unii pouze pokud bude Evropská unie jednat s dalšími příslušnými zeměmi, konkrétně s Pakistánem a tato doložka to je falešná readmisní dohoda, která by vlastně mohla mít otřesné důsledky využití té propustky nebo toho pasu při neposkytnutí cestovních dokumentů ze strany pakistánského státu. To je praxe, která je opravdu velice nestandardní protože z roku, v 90. letech již bylo přijato rozhodnutí pro týkající se občanů, patřící pod správu mezinárodních institucí, takže je to velice zvláštní a byly by to otevřené dveře zneužívání, které by mohlo nabít dramatických rozměrů vzhledem k situaci ohledně lidských práv jak v Pakistánu, tak v Afghánistánu ostatně. Potom je zde mnoho technických otázek, které vyvzplývají z té dohody, které, která se mi zdá technicky velmi pochybná, politicky dost nečestná vůči zemím, jako je Turecko, které samozřejmě mají určitý důvod si myslet, že když podepíše dohoda o readmisi Afgánců, ale nejen, kteří jsou v nelegální situaci na evropském území, takže to takto není, takže já se domnívám, že skutečně kromě té všeobecné kritiky a odůvodněné, kterou můžeme mít k té admisní dohodě, zejména nedostatečné hodnocení, alespoň pokud se týká principu ne vylučování a lidských práv obecně, tak si myslím, že je potřeba z rozumných důvodů zamítnout ten návrh a využít našich nových práv jakožto parlamentu evropského tak, aby parlament mohl skutečně využít mandátu, který může dát v budoucnu komisi pro práci tohoto typu. Děkuji. A nyní paní Grisbeck. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem Stínová za liberály demokraty Využívám vyjádření Heleny Flot, abych se vyjádřila k formulaci naší pravomoci skrze Lisabonskou smlouvu. Nejde jenom o spolurozhodování, jde o odpovědnost zvláštní při ochraně lidských práv, a to víc než kdy jindy. A podobně jako předřečnice jménem naší skupiny a budeme i nadále spolupracovat s kolegy na této věci před hlasováním. Chtěla bych eh, vyjádřit eh, nesmírnou obezřetnost. Mám chuť říci, že to není právě proto, že existuje Ministerstvo pro lidská práva, a řekla kolegyně, že doba pro vyjednání smlouvy byla velmi dlouhá, Neznamená to tedy, že by to byly nějaké záruky v mých očích. Naopak, myslím si, že skutečnost, že tento stát k dnešnímu dni neratifikoval ženevskou úmluvu, nás vede k ještě větší opatrnosti, pokud jde o bezpečnostní záruky, o ochranu osobních údajů tedy jedním slovem ochrany lidských práv dotčených osob, aniž bych se pouštěla do diskuse, která by nás dovedla možná příliš daleko. Pakistán je země, kde je postavení lidských práv eh, silně ohrožená, to je eufemismus, s důrazním postavení žen a dětí v této zemi. A celá řada z nás obdržela informace z různých zdrojů mimo jiné od nevládních organizací, které hovoří o navracení Afgánců skrze Pakistan do vlastní země bez záruk pro jejich bezpečnost. Takže je to dostatečně významné, aby obezřetnost vedla k velké zdřenlivosti při hlasování. Členové naší skupiny nejsou vůbec proti existenci dohody, nejsou proti této věci. V zásadě je třeba mít právní rámec pro podmínky rádmice, ale je naléhavé a současně odpovědné vzhledem k naší nové pravomoci docílit eh, nového hodnocení těchto údajů. A také skutečně překonat eh, právní nejistotu, do které zapadá tento mechanismus. Nejen pokud jde o záruky, ale také pokud se týká hodnocení míry ochrany osobních údajů u příslušných osob. Děkuji. Děkuji, paní Grisbeck. A nyní vyzvu nejdříve předsednictví rady a potom komisi, aby zareagovali na některé obavy, které byly vyjádřeny všemi poslanci. Pan Burgos za předsednictví Jelitu, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, odpoledne. Není to poprvé, kdy o té readmisní e, smlouvě hovoříme už e, vyjednáváme od roku 2000, takže jsme o tom hovořili několikrát a je jasné, že to je obtížné vyjednávání. Rád bych e, řekl, že pro radu je readmisní dohoda základním prvkem, pokud je o řešení migrace. E, jsou tady různé přístupy, nebudu je probírat, ale výhodou společného vyjednávání tohoto druhu e, není jenom e, praktický přínos spočívající v efektivitě, ale i v tom, že instituce společenství mohou provádět sledování a nyní, kdy parlament musí vyslovit svůj souhlas podle Lisabonské smlouvy, tak mohu říct, že eh, je dobré, že tuto smlouvu je teď možné podepsat. Eh, Rada se hlásí k hodnocení komise a také musíme požádat parlament eh, o schválení nutných kroků k tomu, aby tato dohoda vstoupila v platnost. Hlavní obavou, která zde zazděla ve vašem výboru a také i v dalších písemných dokumentech se týkají problematiky lidských práv v Pákistánu a sousedních zemích. Rád bych výboru sdělil, že readmisní dohodna, dohoda eh, představuje poslední fázi eh, migrační politiky. Můžete vrátit eh, člověka pouze do jeho země původu tehdy, pokud je jasné, že není možnost, aby tato osoba zůstala v členském státu EU v případě, že e, byla zamítnuta žádost o azyl a že tato osoba nemá právo na pobyt v žádné zemi EU a že možná přišla o, o, o možnost pobytu a je také nutné respektovat zásadu nevyhošťování. Členské státy musí tyto zásady respektovat, ale to všechno musí být eh, stanoveno ještě před podepsáním readmisní dohody. Pokud tedy někdo bude odeslán zpět do Pákistánu, tak členský stát, který tuto osobu eh, pošle zpět, tak eh, musí předem všechny tyto aspekty ověřit tak, aby bylo jasné, že tato osoba nevyžaduje mezinárodní ochranu. Dále bych rád zdůraznil, že tato dohoda upravuje eh, zacházení jak s Pakistánci, tak s příslušníky třetích zemí. Účelem dohody s Pakistánem eh, je samozřejmě řešení eh, těch, kteří eh, by spadali do působnosti těchto, této smlouvy. Pokud jde o eh, princip nevyhoštění, je nutné jej respektovat také v případě příslušníků třetích zemí, ještě předtím, než příslušná osoba bude poslána zpět do Pákistánu. Hlavním smyslem této dohody eh, je samozřejmě, samozřejmě nutné mít toto všechno na paměti ještě předtím, než tu dohodu podepíšeme. Pan Děkuji, paní předsedkyně. Já zde hovořím zejména, abych podpořil to, co zde právě řekl pan Burgos jménem předsednictví. No tak samozřejmě, téma readmisních dohod, to je obtížné téma, choulostivé, to nemůžeme popřít. A dokážeme pochopit opatrnost, se kterou parlament přistupuje k tomuto tématu. Nicméně Nesmíme dělat z těch readmisních dohod to, čím nejsou. Readmisní dohody jsou prostě dohody o administrativní spolupráci mezi Evropskou unií a třetími zeměmi které vysvětlují, jak, podle jakých postupů a jakým způsobem bude se uplatňovat eh, operace návratu a vrácení do vlasti, do té příslušné zem, zemi občanů této země nebo případně občanů ze třetích zemí za určitých podmínek. První připomínka. Readmisní dohoda neříká tedy nic o podmínkách, za jakých členský stát například, který by uplatňoval tu readmisní dohodu, bude rozhodovat o návratu a o vlastně opatřeních pro návrat. Ty otázky jsou řešeny ve směrnici o návratu, která byla přijata ve spolurozhodovacím řízení a bude platit ke konci roku. Takže to je první připomínka. Druhá připomínka, readmisní dohoda ponechává zcela nedotčeno a to je uvedeno v readmisní dohodě, pokaždé tam najdete podobné ustanovení. Pokud si dobře pamatuju, tak zde jde o článek 15 to je tedy v té dohodě s Pakistánem konkrétně. Takže mm, nechává nedotčené podmínky ve členských státech a ve třetích zemích, tak jak vyplývají z nástrojů mezinárodního práva, platného práva a tedy konkrétně podle komunitárního práva. Tento princip je jasný, ten je tam jasně potvrzen a je uvedený v textu jednotlivých readmisních dohod. To se samozřejmě dotýká zejména toho principu nevyhošťování. Princip nevyhošťování ten je vždy zahrnut ve smlouvě, vždy byl součástí aky communautaire a byl také uplatňován na azyl, zejména na situaci ohledně azylu byl všeobecně uplatňován na, pro všechny lidi, kterých se toto týkalo podle směrnice pod, o návratu. Zmínili jsme se o otázce ochrany osobních práv. Existuje zde kompletní ustanovení v dohodě s Pakistánem, které řeší otázku ochrany osobních údajů, těch vyměňovaných údajů. Tak, také jste zde zmínili ten, tu evropskou propustku nebo ten... Ale o tom dokumentu se nehovoří v readmisní dohodě s Pakistánem. Není tam na to uveden žádný odkaz a použití tohoto dokumentu není předpokládáno. Já chápu obavy, které vyjádřili někteří členové výboru. Je pravda, že ten pojem té... Co říká... D'abord très spécifique že pojem té evropské pokustky je takový specifický a trošičku mm, překonaný vývojem. Nicméně to, co se odehrává v dohodách tohoto typu, když se zmiňuje ta evropská propustka, tak jakožto dokument ho zamítají ty třetí země. Nevidíme, proč by měli tedy eh, souhlasit s takovýmto dokumentem a bude to vlastně specifický dokument ad hoc, cestovní dokument, který vlastně bude omezený na tu příslušnou dohodu. Tak to alespoň to obvykle probíhá a tak to se o tom hovoří v těch jednáních. Nyní, co se týká hodnocení. Je pravda, že je odůvodněné. Proč to hodnocení je provedeno tak pozdě, se ptáte. Je potřeba se trošičku podívat na období, o kterém hovoříme. Je pravda, a zpravodaj se o tom zmínil, že to byl jeden z prvních mandátů, který byl přidělen, to bylo už v roce 2000. Proto jsme však nezačali vyjednávat hned tedy, nebo to neznamená, že jsme začali vyjednávat hned a také to neznamená, že to jednání bylo jednoduché. Tím bych chtěl zdůraznit, že to hlavní, všechny readmisní dohody, které byly dosud uzavřeny, byly uzavřeny v relativně krá před krátkou dobou a tedy vstoupily v platnost také před relativně krátkou dobou. Abychom tedy mohli provést toto hodnocení, které se očekává od Rady a od parlamentu, tak je potřeba mít, řekl bych, dostatečné množství informací relevantních, abychom z toho mohli vyvodit za důležité a relevantní závěry k těm jednotlivým bodům, o kterých jste se zmínili dnes odpoledne, tak aby skutečně skutečně to hodnocení bylo důvěryhodné, zajímavé a abychom z něj mohli vytěžit poučení do budoucnosti. Což vysvětluje, paní předsedkyně, že aby to bylo užitečné pro Evropský parlament, radu a samozřejmě pro samotnou komisi, tak toto hodnocení prakticky nemohlo být ještě dokončeno a předloženo ke dnešnímu dni. Takže jasné, že komise souhlasí s předsednictvím a děkuje zpravodaji za podporu v této otázce k povolení, k uzavření dohody. Chápeme, že je to citlivá věc a pochopitelně jsme připraveni na podzim znovu se vrátit k obecné debatě s radou a s Evropským parlamentem o otázce těch readmisních dohod a jejich dopadech a je, jejich praktickém uplatňování. Děkuji, paní předsedkyně. Vypadá to, že e, toto hodnocení je velice citlivým prvkem v celé záležitosti. Nyní bych e, požádala pana zpravodaje, pana Sogora, aby pronesl závěrečnou, závěrečný komentář. Tato první výměna názorů se uskuteční v setkání výboru Libe na konci května, pokud se nemýlím. Mýlím se? Nemýlím. Takže pan Sogor, prosím. Děkuji pěkně. Rád bych eh, zopakoval eh, stanovisko svých kolegů v EPP. Chci zdůraznit, že je velice důležité, jak nahlížíme na vývoj v oblasti lidských eh, práv v Pakistánu či třetích zemích. Nicméně tato dohoda obsahuje důležitý prvek, pokud jde o ochranu bezpečnosti evropských občanů. Je evidentní, že konečným efektem, respektive pokud dojde k, návrat, k navrácení osoby, eh, tak eh, mohou v dohody vstoupit nevládní organizace, které se vezmou na starost ochranu této osoby. osoby, která eh, je si vrácena zpět na základě razní dohody. Rád bych se také vrátil k příkladu Turecka. A teď k příkladu Číny, která podepsala ženevskou úmluvu v roce 1982 a v roce 2002 v listopadu měly začít vyjednávání existoval mandát pro tato vyjednávání, však, avšak eh, v červenci 2009 došlo k prvnímu kolu těchto vyjednávání, doposud však nebyla podepsána žádná dohoda. Podepsáním ženevské umluvy zde nevzniká záruka, že lze uzavřít dobrou readmisní dohodu. A další věc, pokud se podíváme na mapu světa, tak kromě Mongolska Většina zemí, které nepřistoupily k ženevské úmluvě, jsou muslimské země. Velká většina z nich, pardon, eh, jsou to země, kde většinovou populaci tvoří muslimové. Sem patří i Indie. Na závěr bych rád řekl, že si myslím, že posouváním eh, termínu eh, podpisu této dohody e, riskujeme, že se Pákistán obrátí proti nám. A tím e, smeteme všechny dosavadní úspěchy ze stolu, tím, že bychom vyslovili své odmítnutí. Netvrdím, že e, ministerstvo pro lidská práva skončí v Pakistánu svoji činnost, nicméně v tom procesu bychom neměli Eh, vytvářet další překážky. Děkuji. Já si myslím, že Pakistánci by eh, rádi eh, si vzali otázku lidských práv do vlastních rukou a nespoléhali se na Evropskou unii. Poslední bod na pořadu jednání, bod 17, týká se rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003 109 na osoby požívající mezinárodní ochrany podobně jako ostatní témata, jimž jsme se dnes věnovali. Nejprve toto bylo předmětem postupu konzultace, nicméně rada nedosáhla před prvním prosincem dohody a proto jsme nyní v režimu spolurozhodování. Pan eh, Mores chce vystoupit jako první, anebo nejprve dáme slovo komisi? Ano, dáme slovo komisi, aby nás seznámila s aktuálním stavem. Kdo to je? Paní Gaf? Prosím o aktuální informace. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Připomenu minulost této záležitosti. První věc je, že podmínky, kdy osoby třetích zemí pobývající dlouhodobě v členských státech mohou získat povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu, jsou upraveny směrnicí z roku 2003 o statutu osob s dlouhodobým pobytem a od této doby osoby požívající mezinárodní ochrany jsou vyloučeny z působnosti této směrnice, ať už jde o uprchlíky nebo osoby, které se těší subsidiární ochraně. Komise tudíž v červnu 2007 předložila návrh na rozšíření této působnosti směrnice, protože uznala tuto mezeru a také pozitivně reaguje na prohlášení rady při schválení směrnice z roku 2003, že bude právní rámec doplněn, který tedy chrání všechny osoby s dlouhodobým pobytem v Evropské unii. Toto rozšíření působnosti je významným doplňkem pro uplatnění společného evropského azylového systému, protože zajistí právní jistotu osobám požívajícím mezinárodní ochranu, pokud jde o jejich pobyt v členském státě. A za druhé to umožní také lepší integraci uprchlíků a osob požívajících subsidiární ochrany ve společnostech jednotlivých členských států. Pozměňovací návrh, které navrhuje, který navrhuje komise, znamená postavit eh, nároveň osoby požívající mezinárodní ochrany se všemi ostatními osobami s legálním pobytem na území členských států. Mimo jiné umožní získat statut osoby s dlouhodobým pobytem v členském státě, který jim poskytl statut ochrany. Za druhé umožní zvolit pobyt v jiném členském státě a také získat statut dlouhodobého pobytu v tomto druhém členském státu za stejných podmínek jako všichni ostatní občané třetích zemí. Abych byla konkrétnější, uvedu příklad požadovaných podmínek pro nabití statutu osoby s dlouhodobým pobytem v členském státu, který poskytl ochranu zejména uprchlík či osoba, která se těží subsidiární ochrany, musí prokázat pobyt bez přerušení v tomto členském státě během pěti posledních let, stabilní a dostatečný příjem pro řešení vlastních potřeb a potřeb vlastní rodiny, nemocenské pojišť, zdravotní pojištění a pokud to požaduje národní legislativa a také nepředstavovat hrozbu pro veřejnou bezpečnost a veřejný pořádek v členském státě. Upřesňuji, že tento návrh bere v úvahu zásadu, o které jsme hovořili v předcházejícím bodě, to je specifické postavení uprchlíků či osob požívajících subsidiární ochrany, aby bylo možné zajistit ve všech případech dodržení zásady nevyhoštění. Jak jste již eh, naznačili, rada dobře pracovala do konce roku 2008, avšak eh, nedospěla k dohodě, protože jsme měli téměř jednomyslnost na základě kompromisu francouzského předsednictví. Avšak v rámci právního základu, o kterém jste hovořili, článek 63 odstavec 3 a odstavec 4, což, je právní základ eh, pro přistěvalectví a bylo nutné jednomyslnosti a pouze konzultaci směrem k parlamentu. Z hlediska komise kompromis, který byl nalezen za francouzského předsednictví u této kvazi jednomyslnosti, respektoval základní prvky návrhu komise. Parlament eh, ze své strany globálně podpořil návrh komise ve své zprávě z dubna 2008 a vážíme si současné snahy parlamentu obnovit eh, jednání v této věci a nalézt řešení spolu s radou, protože po vstupu v platnost eh, Lisabonské smlouvy doufáme, že bude možné nalézt rychle schodu mezi parlamentem a radou. A jako vždy komise je plně k dispozici zpravodaje pana Morese v této věci. Děkuji. Děkuji, paní Ger. Pane Moresi. Thank you, Sophie, and, um... Děkuji, Sofie, a děkuji také komisi za tuto komplexní historii eh, dokumentů souvisích s tímto tématem. Vyhnu se tedy eh, návratům eh, do historie. Je to poslední bod našeho jednání a lidé už budou chtít odejít. Takže každopádně děkuji za vaši pozornost, kterou této věci věnujete i v této fázi. Je to téma, které souvisí se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. My v současné době nemáme dobrou společnou asilovou politiku a je tady spousta dokumentů, které jim musíme věnovat pozornost, abychom tento azylový systém vybudovali kvalitně. V dubnu 2008, někteří kolegové si to pamatují, se pokusili ten návrh prosadit, ale rada nás nepodpořila nedošlo k jednomyslnosti a dohoda nebyla uzavřena. Nyní je situace zcela odlišná. Není potřeba jednomyslnosti a myslím si, že e, v radě, jsem optimistický, existuje vůle a během belgického předsednictví se na tom bude pracovat a já věřím, že e, v radě bude příznivé prostředí pro hlasování. Jde o rozšíření právní jistoty a práv eh, osobám požívajícím mezinárodní ochrany, dlouhodobým rezidentům, eh, kteří eh, mají určitý status po letem trvalém pobytu. Obecně, pokud nebude v radě vůle zcela využít tohoto mechanismu, tak si myslím, že eh, nám to neumožní vytvořit ten eh, společný eh, systém pro azylovou politiku a tomu se chceme vyhnout. Rád bych ten návrh posílil v určitých oblastech, například pokud je o období pobytu v státech, o kritériích integrace do národního prostředí. Myslím si, že na základě kompromisního textu rady se můžeme dostat, dostat dál a těším se na debatu o těchto věcech se stínovými zpravodaji v radě. A pokud je o harmonogram, jsou tady věci, které je potřeba v radě ještě eh, dopracovat a už jsem um, vytvořil kontakty, už jsem kontaktoval uh, kolegy, kteří budou v tomto činí uh, za biologického předsednictví. Uh, v červnu či červenci eh, bych předložil zprávu a pokud budou stínoví zpravodavé eh, hm, souhlasit, tak bychom se v eh, červnu ještě jenom mohli setkat, ale věřím, že tento návrh projde. Výborně, děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Ne? Bohužel nepřečtu vaše jméno z této zalosti, ale dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala komisi za prezentaci své konsolidované verze. Parlament zde vyjádřil výhrady při schvalování ho 23. dubna 2008. Já bych se dnes nicméně zmínila o třech bodech, za prvé se mi zdá důležité, aby členské státy, když se budou muset rozhodnout o přidělení nebo nepřidělení statutu osoby s dlouhodobým pobytem, tak musí brát v úvahu jedno specifika jednotlivých konkrétních lidí. To znamená, že zde musí být splněny minimální materiální podmínky, zdravotní pojištění, stále, stálý příjem a tak dále. Potom bych chtěla položit komisi a radě dvě otázky. Za prvé otázka rozhodnutí o vyhoštění do druhého členského státu. Druhý členský stát se může rozhodnout o vyhoštění člověka požívajícího mezinárodní ochrany ze svého území, ale nejprve musí být potvrzeno tím členským státem, který udělil mezinárodní ochranu. Zda tam má statut osoby s dlouhodobým pobytem. Je zde určitá lhůta dva měsíce, kde musí podat písemnou žádost. Zdá se, že se to respektuje v té verzi, která je dnes předložena, nicméně v je, jsou zde problémy související s rodinným, se spojováním rodin, tedy jaké je stanovisko E, komise a tady v tomto. A potom druhá otázka, zpravodaj se o tom již zmínil, ale chtěla bych to zdůraznit, se tedy týká výpočtu pěti let legálního pobytu ve členském státě. Parlament požádal, aby ta lhůta mezi první žádostí o mezinárodní ochranu a skutečným přidělením té ochrany byla zahrnuta do výpočtu těch pět let dlouhodobého pobytu. Zdá se, že komise navrhuje, aby polovin, to byla polovina toho období mezi podáním žádosti a skutečném přidělení, aby tedy ta polovina toho období byla započítána do té doby což však zcela neodpovídá tomu, co navrhl parlament. Čili se ptám, jaké je stanovisko rady k výpočtu pěti let zákonného pobytu v členském státě, co znamená nejméně polovina a potom jaká je právní definice. Děkuji. Um, Děkuji za odpověď. Rada se zatím nepřihlásila o slovo. Pan Bugas se hlásí nebo nechcete reagovat? Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jak zde několikrát zaznělo, v radě nedošlo ke schodě, pokud jde o text komise. Jsme však velice blízko tomuto cíli. Tehdy však byla vyžadována jednomyslnost. Co chci říct, budeme brát v úvahu to, co teď přijme rada kvalifikovanou většinou, protože eh, te, eh, tam je to snaží, pokud se přijímá text eh, kvalifikovanou Eh, většinou. Pokud jde o um, to období, které je nutné pro uznání statutu, tak to bylo uh, sníženo na polovinu. Je to období mezi uh, žádostí o ochranu a, a tím poskytnutím ochrany toto období bylo sníženo a bylo to odsouhlaseno většinou hlasů. Pokud jde o spojování rodin, tak myslím, že tam nebyl žádný rozdíl, ale nejsem si, zda jsem správně porozuměl otázce. Děkuji. Než se vrátím eh, ke zpravodaji, tak chce komise něco dodat? Ne? Klode, chcete říct něco na závěr? Já jsem velice rád. Eh, myslím, že ten poslední příspěvek byl vynikající. Eh, sejdeme se opět v červnu a pokud bychom se eh, dobrali řešení té pětileté, toho pětileté období, tak budu velice rád. Takže kolegové, tolik z mé strany. Pokud se už nikdo nehlásí s žádným dalším tématem, tak končím naše jednání. Děkuji.